možná to trvalo příliš dlouho. S politováním jenom konstatuji, jak se rozpadají demokratické hodnoty po roce 2016. Nicméně i nadále věřím, že pro evropské Turecko je ve prospěch všech EU, NATO a každého jednotlivého členského státu. Evropa by měla být bdělá um, pokud jde o porušování lidských práv a svobod, včetně právního státu v Turecku ale zároveň by měl dialog pokračovat, měl by být konstruktivní, je to imperativem. Eh, zahrnuje to také eh, úzký dialog o sjednocení bezpečnostní politiky se zaměřením se na boj proti terorismu a také dialog v otázkách, mili- v otázkách vojenství, protože právě Turecko je důležitým eh, členem Severoatlantické aliance. Musíme si uvědomit, že je Turecko také pátým největším obchodním partnerem EU a Evropa je zcela bezkonkurenční skutečně největším partnerem eh, Turecka, obchoduje s Německem a dalšími státy a samozřejmě eh, je proto důležité s ním spolupracovat, proto je důležité připravovat se na eh, obnovu celní unie a připravit nezbytný mandát bezodkladně. Děkuji. Děkuji, pane Bostinardu. Máte modrou kartu od pana Kristoforu. Akceptujete?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 definujeme partnery. Partner je někdo, na koho se můžeme spolehnout. Nicméně Turecko atakuje členské státy EU. Pokud by mělo Turecko útočit na Rumunsko, jako útočí na Kypr například, reagoval byste stejně, kdyby například odmítla uznat Rumunsko jako členský stát EU, jako svrchovaný stát, také byste tvrdil, že Turecko je spolehnout spolehlivý partner, s nimiž musíme i nadále vyjednávat? Okay, dear colleague. Vážený pane kolego, já se dívám na Turecko nikoli jako Rumun. My jsme na půdě Evropského parlamentu a vnímám úlohu Turecka z pohledu Evropské unie, e, nikoli z pohledu my, vy nebo oni, ale Eh, Turecko geograficky má danou politik, má polohu eh, eh, také politicky má důležitou úlohu a Evropě se bude dařit lépe, bude-li mít lepší vztahy s Tureckem a naopak Evropa bude vystavena většímu riziku, pokud zcela eh, odtrhne své vztahy s Tureckem, jako eh, činí EU, aby eh, pouze dosáhla svých politických záměrů. Děkuji. Un minut și 30 de secunde. Zpráva o Turecku Eh, hovoří o financích, o rozpočet 2019 1,9 milionů R, 140 tisíců zaměstnanců se to týká. Evropská unie musí být velice bdělá zde, eh, protože analýza eh, v této zprávě uvedená mm, nadací pro politické záležitosti říká, že komise by se měla vyzvat, aby eh, se aktivity proskoumaly a aby se o tom podala zpráva. Eh, takže očekáváme na zprávu Evropské komise, eh, co se týče také špionáže a aktivit těchto zaměstnanců. E, zároveň je třeba zaobírat se eventuálním klientelismem, protože ve zprávě se také praví, e, že požadavky na agenty e, hovořící o anti, mající antisemické výroky nejsou vůbec postiženy. Děkuji mnohokrát. A teď prosím pěkně paní Šáke na dvě minuty. Oh, ano, už to pracuje, já vím, měla bych stisknout tlačítko, děkuji vám mnohokrát, děkuji vám, pane předsedo. Každoroční debata o pokroku Turecka k přistoupení do EU je každý rok bolestnější a e, teď slyšíme o regresu. Mnohé se odehrálo loni a i když je zcela legitimní e, obvinit e, pachatele pokusu o puč, nic nezdůvodní nadměrnou reakci, která stále ještě straší Turecko. 100 tisíce lidí propuštěny z práce, zatčeny zneužívání výjimečného stavu a opatření proti terorismu. Omezení, eh, omezení eh, svobody združování, svobody tisku a eh, vymyšlené obvinění vedoucích občanských osobností, jako je kava na jejich zatčení. Závislost justice, oddělování mocí, vláda práva, to vše je Eh, ohrožováno pro následování eh, menšin LGBT, utiskování žen. žen. Každý v Turecku, ať už eh, v duchu anebo otevřeně, ví, co se děje a má strach z toho, co se ještě dít může. Stracha, strach, že se to ještě zhorší, jako kdyby paralizoval i komisi a radu. A nebo je to eh, cynický outsourcing eh, péče o uprchlíky, za což si Turecko zaslouží naši podporu, což jakoby zastěňovalo všechno ostatní. Já se domnívám, že jde o naši důvěryhodnost a trvám na tom, aby naše slova a principy měly nějaký smysl. Tak, jak jsme varovali i v předchozích letech eh, se schválením reformního balíčku, eh, balíčku eh, ústavních reform eh, podle, podle Benátské komise. To je třeba vyžadovat. I když si vážíme našich vztahů s Tureckem ve všech možných oblastech, musíme také spolupracovat v oblasti úcty k lidským právům a vládě práva. Děkuji, paní Valero, dvě minuty. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji, pane předsedo. Tady se jedná o zprávu komise o Turecko z roku 2018. Tam víme, co se tam všechno stalo. Invaze. Byli jsme v Dabakíru, kde existuje politická síť organizace a občanů nevládní organizace. Situace tam je opravdu neuvěřitelná. A vidíme i tady porušování lidských práv, například eh, v, při invazi do Afrimu. A nelze provozovat politiku oko za oko, zub za zub existují i nadále vyjednávání o vstupu a to se mi zdá poměrně tedy obtížné. Samozřejmě nemůžeme úplně zavřít dveře, ale jiné organizace a politici, eh, kteří se zasazují o, bír, eh, o mír eh, skupiny syrských povstalců, teroristé v severní Syrii jsou podporovány Tureckem je přeci e, třeba podporovat společný boj proti terorismu, to ano, ale musíme také Eh, se postarat o to, aby nebyly ohroženy kurdské skupiny, které bojují proti Daeši, abychom je chránili. Turecko se musí jako kandidátská země eh, držet eh, dodržováním lidských práv. Vždyť to, vždyť to vše je zakotveno i v tureckých zákonech a mě tak trochu unavuje, že sledujeme pořád stejný vývoj Mm, po pokusu o puč v roce 2016 jsme viděli invazi do jiných zemí. A přesto eh, se pokračuje v jednání, ve vyjednávání o vstupu. Demokratické menšiny jsou utiskovány a my nechceme zmrazit vyjednávání, chceme v nich pokračovat. Děkuji mnohokrát. Eh, další poslanec. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo, vážený pane komisaři Hán, paní kolegyně Piry. Možná, že to je můj poslední projev v Evropském parlamentu. To bylo v skutku ctižádostivý experiment, ale teď k Turecku. Eh, tady se nejedná jenom o Turecko jako takové. Nám tady chybí solidarita mezi členskými státy a mezi národy. Kypr, protože já pocházím z Kypru a já to tady musím zmínit. Kypr v této diskusi není prezentní a přitom je to okupovaná země. Eh, a jedná se i o tento aspekt. To všechno je tak prostě nejasné s ohledem na naše stanovisko k Turecku jako členských států i jako poslanců. My vlastně vůbec nevíme, co bychom měli Turecku říci, ale oni ví vždycky velice dobře, co mají říci nám. Evropská lidová strana teď hovoří o pozastavení nebo ukončení vyjednávání, ale zároveň se uhovo- hovoří o prohloubení celní unie, jako kdybyste někomu chtěli eh, vzít chleba, ale zároveň jste dále prostě hnětli těsto, které chcete dát do trouby. Mm, přece Turecko musí přesně vědět, co od něho vyžadujeme mm, já mám ještě jenom chvilinku čas, pane předsedo, tak mi ho nechte. Tady se hovoří o tom, že jsme ochotni nastolovat různá řešení, ale tady se jedná o dvoustátní řešení, ale nenajdete ani jednoho jediného Kypřana, který něco takového podepíše dvoustátní řešení. A proto mu je poselství na turecké hodnostáře a na všechny Kypřany je třeba o okamžitě ukončit diskuse o řešení dvou států. Pouze federace může být řešením tohoto velkého problému a proto já apeluji na solidaritu s kyperským lidem a samozřejmě také solidaritu s ostatními. Děkuji mnohokrát. Děkuji. Já jsem vám nechal trochu víc času, protože jste slíbil, že to bude váš poslední projev. A teď pan Carver. Vážený komisaři, eh, eh, 6. března eh, se proběhlo cvičení ruského loďstva spolu s tureckým z Novorosijsku. A to ukázalo, to proběhlo i přesto, když nás prezident Erdogan v ujišťoval o opaku. Přitom, eh, kdy eh, prostě jeho vláda nebyla schopna zrušit a to zrušení i přes eh, protesty partnerů. Když Britové se rozhodli opustit EU, vidíme, jak se zde zrušuje retorika, když se hovoří o vojenských silách. Doufám, že po evropských volbách budou lidé schopni ustoupit od od federalistické mantry a budou vnímat na to jako garanta bezpečnosti v Evropě. Právě na to by eh, bylo, mělo hrát tuto úrohu v ochraně Evropy, eh, zvláště když vidíme, jak se Ankara spojuje s Moskvou. Děkuji. Děkuji, pane Carvere. Pa, pan Borgecio, jedna minuta. Banky, del tutto Děkuji vám, pane předsedo. Po celá léta hovoříme o absolutních nebezpečích souvisejících eh, s, s tím, že by Turecko přistoupilo k Evropské unii. A nejenom proto, že Turecko není součástí Evropy, nicméně část Turecka geograficky v Evropě je. A to eh, dokonce i za dob fašismu bylo Turecko pozváno na eh, fašistickou konvenci v Římě. Nicméně to bylo jiné Turecko. Eh, Nikoli v Turecko Erdoganovo, které se stává eh, kalifátem. A v současné době je Turecko naprosto nedemokratické a to ukazuje na vaše pokrytectví, protože současně eh, financuje eh, vstup eh, uprchlíků do Turecka. Víme, že je tam 150 tisíc novinářů zatčených. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Zpráva reflektuje současnou situaci v Turecku. Porušování lidských práv, vlády práva, mučení, zatýkání pošlapávání spravedlnosti, vyhánění lidí. A Turecko také neuznává republiku Kypr. Neměli by mít možnost využívat ty dostupné finance, protože kontinuálně také narušují Eh, vzdušný, zemní a vodní prostor eh, Řecka. Neuznávají ani pravidla eh, mezinárodního práva. Takže nejde jen o problémy mezi Tureckem a jeho sousedy. Je to kontinuální porušování mezinárodního práva a my musíme okamžitě ukončit jednání o přistoupení a také zastavit financování Eh, je nechutné, že tuto zemi financujeme, v tom se nesmí pokračovat. Pan Preda. Děkuji. Eh, jak eh, uvedla Piri, Voláme o e, tomto kroku již dva roky a rada to e, ignoruje. Bohužel e, jsou členské státy, které jsou jinak postiženy, postiženy a to jsme také slyšeli. Některé členské státy jsou fascinovány Tureckem. Ku příkladu Sarajevo. Takže je to nebezpečné nejen pro některé členské státy, ale také pro e, státy západního Balkánu. A proto je důležité vyslat určitý signál, jasnější než v minulosti, protože tato historie se musí ukončit a e, Turecko musí od jednacího stolu. Děkuji, pan Fleckenstein, na půl minuty. Pane předsedo, milé kolegyně, milí kolegové, sta tisíce lidí v Turecku zažívají porušování jejich lidských práv. Je na čase, aby Evropská unie vyslala zcela jasný signál a aby vstupní vyjednávání, která se stejně už zastavila, byla formálně přerušena. Desetitisíce lidí sedí ve vězení a čekají na svůj rozsudek při nespravedlivých soudních procesech. Požadavek Evropského parlamentu po formálním pozastavení vstupních vyjednávání je tudíž správný a konsekventní, protože už v poslední zprávě jsme hrozili tím, pakliže ústavní reforma v Turecku bude provedena. A k tomu teď došlo. Formální pozastavení by mělo být realizováno také proto, aby každý věděl, že Evropský parlament je věrohodným partnerem. My říkáme pozastavit, neříkáme ukončit. Dveře zůstávají pootevřeny na vzdory striktnímu požadavku Evropského parlamentu by měly zůstat pootevřené dveře k Turecku jako významnému strategickému partneru. Neměly by být zabouchnuty. Důležité je, abychom při diskuzích s tureckou vládou nenechali ve štychu ne, civilní společnost, občanskou společnost, promiňte, která potřebuje naši podporu více než kdy jindy. Evropský parlament se nepřestane zasazovat o spravedlnost pro Salatina Demitaše a celou řadu dalších bojovníků za lidská práva, kteří jsou teď ve vězení. Děkuji mnohokrát. Děkuji a teď eh, pan Visty se na minutu tyrkiet er et land der historisk kulturelt og geografisk aldrig eh, historicky a kulturně Turecko nikdy nepatřilo k Evropě a nikdy patřit nebude. A proto je také dobré, aby tento parlament eh, zůstal kritický eh, vůči členství Turecka. Je prostě E, nepřijatelné, aby se nepřerušila ta jednání. Turecko už léta ukazuje, e, že jsou e, spíše islámským státem. I tento vliv Turecka v Evropě obsadili Kypr i způsob, jakým se chovali k Turkům, kteří žijí v jiných zemích. Musíme konečně to zarazit. Musíme být čestní a upřímní, když hovoříme s Tureckem, musíme jasně říci, nikdy se nestanete členy Evropské unie. Děkuji a nyní na minutu pan poslanec Ali. Děkuji vám, eh, pane předsedo, pane komisaři, vážení kolegové. Finální text zprávy k Turecku 2018 hovoří o konstruktivním dialogu mezi EU a strategickým partnerem. Pozastavení eh, vyjednavacího procesu je nepřijatelné. Před finálním rozhodnutím bychom měli vzít v úvahu pokrok, kterého dosáhlo Turecko v poslední době. V listopadu 2018 zasedla reformní akční skupina, která vyhlásila, že Turecko bude i nadále se snažit sjednotit svůj systém se systémem EU. Ankara si stanovila cíl splnit monitorovací cíl eh, Rady Evropy. Ministerstvo spravedlnosti chystá reformu eh, justice eh, na základě informací o EU a Rady Evropy. A také připravuje akční plán proti zneužívání Evropské úmluvy o lidských právech. Ještě eh, si musíme uvědomit, že pozastavení vyjednavacího procesu by bylo negativním systém, signálem pro eh, tureckou společnost ehm, ve světle nadcházejících eh, voleb v Evropském parlamentu, ale také v Turecku musíme dávat pozor na to, jaké signály vysíláme. Děkuji. Děkuji, pan Sole, jedna minuta. Thank you. Děkuji. Zítra bude tento parlament hlasovat o formální pozastavení eh, vyjednávání o přistoupení s Tureckem. V roce 2004 nadšeně hlasoval pro zahájení takových vyjednávání. Za těch 15 let se stalo hodně a náš vztah byl mnohokrát velmi obtížný. Nicméně současná slepá ulička mohla, eh, nemusela vzniknout, pokud by Turecko eh, dodrželo své sliby a svou cestu směrem k demokracii. Je politování hodné, že se situace v Turecku takto zásadně zhoršila, například základní práva, základní svobody i právní stát cítí obrovský tlak. A řada e, lidí, Osmankavala další, e, je z tisíců příkladů e, toho, jak se režim stí svým protivníkům. Ehm, nicméně pozastavit rozhovory není řešením. Chceme chránit demokracii v Turecku Turecku. Chceme chránit lidská práva a proto musíme nechat dveře Turecku otevřené. Pokud ne nyní, tak alespoň do budoucna. Není to pro nás, ale pro těch mnoho lidí v Turecku, kteří bojují za lidská práva a spravedlnost. Paní Michals, jedna minuta. Milé kolegyně, milí kolegové, Erdogan Eh, eh, nezdaři Lípuč označil za dar Boha. Eh, ale ten božštější dárek dala Evropská unie tureckým mocipánům. Ten uprchlický díl znamenalo, že se budeme dívat stranou při systematickém pronásledování opozice, že budeme mlčet, když bude docházet k připadávání jiných území. Felek Nasnoka je ohrožen <clears throat> vězením na devět let, pardon, politička, která už měsíce je v hladovce a hladovku člověk zahojuje, když už nemá vůbec žádné jiné prostředky boje zejména situace žen je eh, do nebe volající, které trpí v režimu Erdogana pod jeho režimem. A my tady hovoříme prostě o e, zamrznutí vztahu, ale přece Turecko, dámy a pánové, je něco více než Erdoğan. Je to především opozice a občanská společnost, která nás potřebuje. Akceptujete modrou kartu od našeho kolegy? Paní, od paní Šojdrové, od kolegyně Šojdrové?

Vážená paní kolegie, ráda bych vám připomněla, že tady v, naší, v našem parlamentu jsme měli situaci, eh, kdy jsme se vlastně napříč všemi frakcemi dohodli na tom, že eh, eh, jsme vlastně se nechali vydírat tím dílem Evropská unie Turecko. O té situaci jsem hovořila, že jsme se nechali vydírat tím, že Erdogan tady celé měsíce dokonce celé roky nás vodil za nos a myslím si, že bychom tedy eh, neměli zamlčovat naši vlastní situaci. To patří také k tomu, jako všechno ostatní, eh, co vnášíme do kritického dialogu s režimem Erdoganovým. O minuty. Pan Castaldo, dvě minuty. Děkuji, pane předsedo Tato debata přichází právě včas, protože eh, nedávno eh, byly eh, z, Evropa, z Turecka vyhoštěny tři osoby jako nežádoucí. Máme 78 novinářů v Turecku ve vězení a vidíme, že toto se zvláště odráží na situaci médií. A Několik týdnů před místními volbami se situace ještě zhoršuje. Situace ekonomiky je také tíživá. Lidská práva jsou porušována. A i přesto je Turecko i nadále kandidátem přistoupení, přesto, že ze všeho vyplývá, že tak by tomu být nemělo. Ale to není vina tohoto parlamentu. Katy Perry, myslím, velice moudře zvládla tento dokument. Eh, v roce 2016 jsme žádali o dočasné pozastavení vyjednávání. Eh, v roce 2017 jsme oficiálně požádali o pozastavení. Možná, že to eh, potvrdíme zítra, ale hlavní váha rozhodnutí je na bedrech rady. Jestli i nadále učiní statečné politické rozhodnutí nedělat i nadále Eh, nic, což je velice pokritické a vůbec nám to nepomáhá. Takže Turecko jasně je i nadále eh, strategickou zemí. Neměli bychom zpřetrat všechny vztahy, ale měla by to být úplně jiná spolupráce a jiný dialog. Ne přistoupení, to je nelegitimní. Musíme vyslat jasný signál. Měli jsme to udělat již před dlouhou dobou. Je jasné, že tato situace nepomáhá nikomu. Nám, tureckému lidu, který je obětí této situace a možná, že se to vymstí i nám, že jsme nebyli schopni udělat nic eh, slušného včas. Pan Kolumbie, jednu minutu. Pan Kolumbie, eh, zpráva, kterou přednesla naší kolegyně paní Piri, nám eh, znemožňuje vidět pravdu. Vidíme, že i ti nejzásadnější stoupenci přistoupení Turecka k EU se mílí. Paní Pěry eh, také eh, vnímá situaci, eh, která by měla vyloučit zásadně vstup Turecka do EU, ale pro nás to vyvolává také jednu zásadní otázku. Turecko nemá místo v EU také z důvodu kulturních a civilizačních. Musíme si uvědomit, že právě tomu nevěnujeme dostatečnou pozornost, když hovoříme o modernizaci celní unie, a přitom Turecko jedná proti našim ekonomickým zájmům, proti zájmům našich zemědělců. Co je pro vás lepší? Stále výraznější počet zavřených politických oponentů, popírání lidských práv. A já si myslím, že je potřeba hlasovat pro alternativní usnesení, které volá po definitivním ukončení rozhovorů s Tureckem papadakis dimitris or konstantinos? kostas. kostas prosím. Děkuji mnohokrát. Chtěl jsem jenom říci, že turecká buržoazie si zabírá vojenskými manévry námořní prostor. Turecko konec konců stojí v čele konfrontace mezi Ruskem a NATO. Snaží se posílit svou roli v tomto regionu. Ve zprávě můžeme hovořit o Erdovanu tak či onak, ale přesto se zmiňujeme o Turecku jako o strategickém partnerovi, což v podstatě jenom ukazuje, jaká je vize Kypru a e, stojí zatím energetické zájmy. A říkám si, k čemu vlastně vydáváme tuto zprávu. Zmiňujeme problémy e, s eh, hranicemi, ať už námořními, či vzdušným prostorem, anebo pozemními. Ale myslím si, že tady pouze sloužíme eh, plánům na to a buržoazie. Děkuji. Nyní pan Kasa na minutu. Děkuji mnohokrát, pane předsedající. Turecko pod stávající vládou se ještě více oddálilo vstupu do Evropské unie, než eh, jak bylo daleko, když chtělo do Evropy vstoupit. Případ Elena Unkra ukazuje, jak je na tom demokracie v Turecku. Je to součástí eh, mezinárodního konsorcia novináře. Ona byla jedna, která právě psala o Paradise Papers. To, co napsala, nebylo nějak spochybňováno a přesto a bude muset platit řadu pokut a pravděpodobně i do vězení. A to jenom o to, že za to, že psala o tureckých politicích. Je to matka malého dítěte, od kterého bude oddělena. Je to prostě eh, zpráva, která, je to vláda, která nemá srdce. Turecko si určitě zaslouží více a proto apeluji na kolegy, na radu a na komisi, aby teď okamžitě začali žádat po tureckých orgánech, aby ji osvobodili. Děkuji. Nyní pan Kirkos, děkuji mnohokrát, pane předsedo. Pan Weber řekl, že Turecko do Evropské unie nepatří. Dohoda eh, Siemensu a německých železár, eh, železnic představuje miliardy eura spolupráce s Evropskou unii bez ohledu na naplňování či nenaplňování kodaňských kritérií. Turecko jasně eh, porušuje demokratická pravidla, má politické vězně a potom nám říká, že nemáme zabíjet nějakou její demokratickou vizi. Já si myslím, že to je právě turecká vláda, která ničí turecké aspirace, ne my. Děkuji, pan Van Orden, jednu minutu, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já jsem se k tomu vždy stavil tak, že Turecko si musíme držet blízko, byť ani jedna strana, ani druhá nemá nějaké iluze o tom, že by Turecko vstoupilo do EU, tak ten samotný proces byl dobrý jak pro Evropskou unii, tak pro Británii. Říká se, že cesta je lepší někdy než cíl. Tato cesta už trvá 15 let, někteří říkají 30 let. Tak proč to ještě zhoršovat a v tuto chvíli něco pozastavovat? Určitě by nebylo v zájmu Evropské unie vytvářet nepřátelské pocity mezi sousedy. Pan Barnier by si to měl poznamenat mimochodem. V Turecku Eh, pokroku stály v cestě různé překážky a jednou z nich konzistentně byl Kypr. My hovoříme jako Evropská unie o demokracii, ale zapomínáme na třetinu lidí, kteří žijí na kyperském ostrově. A křesla, která mají k dispozici, by eh, měla být eh, rozdělena spravedlivě. Děkuji, pan Mojten, prosím, na jednu minutu. Vážený pane předsedo, tady jde o víc než jen o připravování přístupení Turecka k EU. Zde eh, v parlamentě bychom o tomto však vůbec neměli mluvit, protože Turecko je jednak islámský stát a jednak eh, jeho prezident se tváří jako novopečený diktátor a e, vůbec e, vlastně neladí s našimi hodnotami. Proto, EU do, e, proto Turecko do EU nepatří. Naše strana opakovaně žádala nejen o to, aby se ta jednání pozastavila, ale aby se kone, s konečnou platností ukončila. Teď ale máme novou šanci. Manfred Weber minulý týden řekl, že pokud se stane předsedou komise, tak přehodnotí celou situaci. Proč čekat, pane Webre, proč ne už teď, milá CDU, CSU? Mohli bychom to přece rozhodnout rovnou na plénu. Hlasujte pro můj návrh číslo 17 a ta jednání ukončíme. Vyzýváme vás, abyste ještě před evropskými volbami vyslali signál voličům, abyste ukončili tato jednání, abyste ujasnili voličům, za jaké hodnoty, že to skutečně stojíte. Děkuji, pan Marušik, na minutu. E, Děkuji, pane předsedo. Máme tady před sebou několik stránek velmi hezky napsaného textu. Ale není tady, plebis, není tady žádná literární soutěž. Ta kras, ten krasopis neodpovídá realitě, protože politika to je přece umění budování a využívání síly. Evropská unie je ta oblast světa, která se rozvíjí nejpomaleji. Turecko chce a umí budovat svoji sílu brutálně, směle, válčí se svými nepřáteli vevnitř i na venek. A myslím si, že celá rezoluce je trochu politicky naivní, protože v březnu v Černém moři proběhly společné manévry vojenské manévry, kterých se účastnili ruské a turecké jednotky. Měli tam 40 oddílů a v létě v Turecku má být spuštěn nový ruský systém protileteckých raket. Systém SM, SS-400 Triumph. Jinými slovy tedy Turecko znovu začíná budovat osmanskou říši, tak je třeba, abychom se probudili. Děkuji, nyní pan Senadenos na jednu minutu, prosím. Děkuji. Před několika lety jsem poukazoval na to, jak se Erdogan snaží dohodnout s mnohými a vykoupit Turecko miliardy euro a vyřešit tímto migrační problém. O dva roky později a o pět miliard euro později opět Evropa je nelegálními migranty zaplavována. Schulz odešel domů, selhal v německé místní politice, ale jeho eh, katastrofální pozůstatek je tady stále. Nevidím tady žádné další poslance, kteří eh, říkali, že Schulz byl rasista, zatímco o mě to říkají všichni po dalších volbách určitě obrátíme stránku a skuteční vlastenci vykoření nihilistické nápady. Děkuji nyní pan Delange na jednu minutu. I'm eh, sorry, my apology, uh, Madame Delange. My apology Eh, eh, Omlouvám se, paní Delang. Ehm, ik wil eh, de rapporteur vooral bedanken. Děkuji, nic se neděje. Děkuji panu zpravodaj, paní zpravodajce pardon, za její zprávu. Děkuji paní Píry a musím říci, že není úplně jednoduché získat v zahraničním výboru velkou většinu. Vám se to podařilo a určitě vám za to přináleží poblahopřát. Toto stanovisko je silné, není to jenom text, který má někomu udělat dobře. E, myslím si, že není úplně šťastné pozastavovat a neskončit tato vyjednávání. Když si vyslechneme kolegy a kolegyně tady, tak slyšíme, že Turecko se stále více vzdaluje rok po roce od Evropské unie a že z toho tedy vyplývá, že je potřeba najít nějaké alternativní partnerství. Nevyhodit dítě s vaničkou, ale prostě najít alternativní partnerství. A neoživovat mrtvá jednání. A musím říct, že mě připadne škoda, že váš vlastní pozněvací návrh číslo 21, který říká ano, pozastavíme to, ale nebojte se, vaše evropské ambice zůstávají živé. Já mám prostě pocit, že to je nejasné vyjádření. Děkuji. A ještě jedno, <clears throat> pardon, ještě jednou se omlouvám, kontroloval jsem si něco v papírech, samozřejmě vznám paní Junga, vím, jak se jmenuje, ale tentokrát se mi to nepovedlo. Paní López na jednu minutu, prosím. Muchas gracias, presidente. En primer lugar, lo que querría hacer es agradecer a Katy. <laughs> Děkuji. Především děkuji paní zpravodajce za předloženou zprávu a za mnoho let neutuchající práce, která určitě nebyla jednoduchá. Opět tedy varujeme tureckého prezidenta. Říkáme, že situace se zhoršuje po pokusu o převrat, že dochází k systematickému porušování lidských práv, že nejsou respektovány menšiny a že dochází k věznění novinářů. A poslední kapkou byla ta ústavní reforma, která v podstatě z Turecka udělalo monolitický a nikoli demokratický stát. Vysleme tedy znovu signál, že Erdogan nerovná se Turecko a že potřebujeme mít otevřené komunikační kanály. Můžeme využít dohodu o volném obchodu Nyní má slovo paní Teocharus na jednu minutu. Bez mikrofonu. Teď už je slyšet? Ano, děkuji. Děkuji vám, pane předsedo. Tato zpráva ignoruje hlavní zásady právního státu a neochotu vyřešit kyperskou otázku. Podporuje lži, které tvrdí, že došlo v Kempo Montana k dohodě. Toto řešení ale není v souladu uh, s hodnotami naší Evropské unie. Ture, není stále vyřešena kyperská otázka, je potřeba řešit. A to, že Kypr je částečně obsazen. Co například máme na mysli, když hovoříme o aktualizaci celní dohody, když ta stávající neplatí? V této zprávě máme řadu uh, nereálných očekávání, vychází to ze lží a v podstatě to chce, abychom podporovali nadále nelegální okupaci mé země a podporovali diktátorský režim. Teď to je přece nejdůležitější otázka mé země, okupace Tureckem. Paní kolegyně, já vám úplně rozumím. Všichni máme témata, která jsou pro nás důležitá, ale obávám se, že pravidla jsou pravidla a musím se jich držet. To je má povinnost. Ale myslím, že to, co jste chtěla říci, jasně zaznělo. Děkuji a nyní má slovo paní Arnuto na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. V roce 1999 eh, uznala eh, Turecko jako kandidátskou zemi. Po 20 letech tato zpráva eh, volá po pozastavení Eh, jednání a přitom eh, se eh, tvrdí, že to není pokrytecké. Budeme čekat ještě 20 let, než vysvětlíme Turecku, že se nikdy nestane členem EU. Na rozdíl od mm, europejstů, my jsme konzistentní. Již dávno Jean-Marie Le Pen řekl, že Turecko není evropské ani zeměpisně, ani historicky, ani kulturně, ať už si o tom multikulturní europejsté myslí, a Erdogan a Širak svého času, eh, eh, přestože tedy Širak eh, s Erdoganem říkali, že toto nemá být křesťanský klub. Už stovky let křesťanská komunita představovala ještě čtvrtinu obyvatelstva Turecka, zatímco dnes je to jenom drobné procento a to je o další důvod víc žádat definitivní ukončení jednání a nikoli pouze pozastavení. Paní Šojdrová na minutu

Uh, Děkuji. Na minutu pan Paparakis Dimitris, prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Bohužel musím říci, že toto je a absurdní divadlo. Opět tady sloužíme partikulárním zájmům. Někteří jsou proto, abychom přerušili vztahy, ale na druhou stranu se snaží aktualizovat celní unii s Tureckem toho by nevyplývaly pro Turecko žádné povinnosti. Ale možná si říkají, proč nevyužít tohoto a neobsloužit hospodářské zájmy na obou stranách. Opravdu to takto chceme? Chci, aby v tom bylo jasno. Chceme, aby Turecko mělo evropskou perspektivu? Ano, chceme, ale za předpokladu, že se bude držet hodnot naší unie. Znovu se nad tím zamysleme. Čeho jsme dosáhli svou politikou? Více lidí je v Turecku ve vězení, více novinářů je vyhazováno ze země, dále jejich armáda okupuje 40 Kypru a dále jsou ohrožovány hospodářské zájmy hospodářské zóny členského státu. Pan Maras, děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já musím říci, že eh, prezentace této zprávy vystupuji po mnoha tisíci a říkám, že Turecko stále okupuje nelegálně 37 Kyperské republiky. Turecko nadále ohrožuje Řecko, nadále vstupuje do uh, územních vod a vzdušného prostoru Řecka, porušuje mezinárodní právo, neumožňuje řek, řekům přístup k jejich majetku. Přestože Evropská komise uznala, že tady jsou stále problémy s těmito majetkovými vztahy, tak jediný způsob, jak si to vynutit, je hospodářské a diplomatické sankce, a to okamžitě. Okamžitě je potřeba přerušit jednání s Tureckem a okamžitě je potřeba ukončit financování evropského, fin, eh, evropského financování Turecka. Děkuji. Pan Čoka. Eh, Liga říkala ne vstupu Turecka do EU a i nadále říkáme vstupu Turecka do EU ne, protože to je špatný až kriminální projekt myslet si, že do EU může vstoupit na 100% islámská země, která by Západ definitivně zničila. Lega říká ne, protože každý pátý turecký občan podporuje ISIS. Máme tady nějaké eh, tři tisíce uprchlíků, kteří jsou v Turecku, protože eh, protože Evropský soudní dvůr řekl, že to jsou všechno recidivisté pachatele trestných činů na dívkách, na ženách, na dětech. A proto a z mnoha dalších důvodů říkáme teď i nadále tureckému vstupu do EU ne. Bylo by hloupé až kriminální myslet si, že do tohoto projektu může Turecko vstoupit protože už takto jsme vyházeli spoustu peněz na přesvědčení Turecka, že může do EU vstoupit. To není v zájmu Evropské unie. Děkuji. Řečník přerušen. Pan Ademov na minutu. Děkuji, pane předsedající. Je nám všem jasné, že řádné členství Turecka v EU v tuto chvíli nevypadá pravděpodobně. Z toho důvodu začala ta vyjednávání v roce 2005 právě také bez záruky trvalého členství. Turecko má problémy v mnoha oblastech, právní stát, základní práva, svoboda médií. To jsou všechno klíčové hodnoty EU. Ale ústavní strany v Turecku a e, vlastně mnoho občanů v Turecku nesouhlasí s tím, co se v jejich zemi děje. Proto by EU měla prosazovat e, politické reformy za účelem posilování demokracie v té zemi. Nesmíme zapomínat, jak významné Turecko je, například v zahraniční politice, bezpečnostní politice, v boji proti terorismu. A proto si říkám, zda to doporučení pozastavit vyjednávání s Tureckem, eh, pokud, zda je toto pravé, zda to e, zajistí bezpečnější budoucnost pro EU, nebo jakou alternativní možnost nabídneme tomu velkému množství tureckých občanů, kteří jsou pro evropští. Musíme dbát na to, abychom Turecko náhodou nedotlačili až k islamizaci. Děkuji. Pan Freund. Děkuji. Já jsem osobně děkoval Katy Piry. Jako dlouholetý novinář jsem dlouhá léta sledoval zejména situaci svobody médií v Turecku a zlepšení není v dohlednu. I dnes sedí novináři a novinářky v Turecku ve vězení jenom proto, že provádějí své eh, povolání. Je také nepřijatelné, že se zahraničním žurnalistům bere akreditace, jak se například právě stala korespondentovi ZDF a nebo Berliner Tagesspiegel. Eh, zabýváme se zejména otázkou Maxe Cengasta, který seděl čtyři měsíce, který, který seděl čtyři měsíce ve vězení bez jakéhokoliv obvinění a bez čehokoliv jiného a teď e, stále nemůže Turecko opustit. Samozřejmě nesmíme zavírat dveře před nosem všem těm Turkům, kteří neschvalují aktuální postup turecké vlády. Ovšem musíme také jasně říci, že naše kroky nejsou eh, signálem vůči všem Turkům, je to spíše reakce na aktuální kroky tamní vlády. Eh, to eh, nesmíme zaměňovat. Děkuji, pan Zambasky, na minutu. Děkuji, pane Teličko. Chtěl bych poblahopřát paní zpravodajce k této zprávě je to, jak to vidím, e, zpráva o Turecku, která se opravdu blíží realitě. Turecko není evropský stát, e, Turecko e, má složité vztahy se svými sousedy, třeba s, Ture- eh, s Bulharskem a zasahuje do jejich vnitřních záležitostí a to je nepřijatelné. Eh, ovlivňuje muslimy žijící v Bulharsku a snaží se organizovat politické strany, které eh, budou pak ovlivňovat politický život v zemi, tedy v Bulharsku. A to je nepřijatelné nepřípustné. Proto eh, trvám na tom, že jednání eh, by měla být ukončena a já doufám, že zítra hlasování eh, vyplyne tedy tímto způsobem a komise bude donucena definitivně ukončit tato jednání. Hm, kolegyně McAllister? Pane předsedo, vážené dámy a pánové, milí kolegové, svobodná a nezávislá média, to je jedna ze zásadních hodnot Evropské unie a je to měřítko skutečné demokracie a proto považuji za zvlášť důležité v této souvislosti zmínit odstavec 8 zprávy Katy Piry, kde se poukazuje na to, že eh, existují nepřiměřená opatření v Turecku, kterými se bohužel omezuje svoboda médií. Eh, například eh, ta aktuální příležitost, eh, která je všem jistě známá, v neděli muselo Turecko opustit několik německých žurnalistů, kterým byla sebrána akreditace. Je to takovéto zglajšaltování všech médií v Turecku. Jakákoliv kritika ze zahraničí, z, z, z vnitrozemí, se vnímá jako terorismus, eh, kritika ze zahraničí se vnímá jako nepřátelství vůči Turecku. To není nepochopení, to je omezování svobody médií a to musí Evropský parlament neustále kritizovat. Děkuji. Děkujeme vám, pane McAllistre, pan Mamikins na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Především chci poděkovat eh, Eh, zpravodajce za skvělou práci a chtěl bych eh, říci, eh, že po oznámení stažení amerických jednotek ze Sýrie Turecko je o to důležitější při řešení bezpečnostních problémů a Turecko je klíčový hráč, který může pomoci získat, pomoci tu mm, syrské vládě získat znovu kontrolu nad svým územím a eh, pod podporou eh, procesu z eh, Astany sehrály svou roli a nesmíme zapomínat, že Turecko a Rusko eh, eh, ostřelovali eh, oblasti, kde nastala humanitární katastrofa. Je potřeba využít tuto příležitost na podpoření mírového procesu. Jednání z Astany jsou klíčové pro bezpečnost Evropy, především co se týče bojovníků ISIS. Děkuji a nyní pan Demesmaker na jednu minutu. Mm, děkuji, když eh, si čtu tuto zprávu, která je velice kritická vůči Turecku a je velmi detailní, eh, popisuje všechno, co je špatné v této zemi, především po nepovedeném převratu. A eh, například eh, skoncujme s evropskými fondy pro Ankaru a podobně. Eh, ty se snížily a nyní představují pouze malé procento toho, co EU e posílá do Turecka, ale ta podpora má velice slabý vliv, protože se Turecko postupně stává autokratickou zemí. My ani nepotřebujeme pozastavit jednání, my je potřebujeme ukončit, protože Turecko se nemůže stát členem Evropské unie, e, jak si členství v celní unii vysílá nesprávné poselství. Poselství rady by e, mělo, e, by, by nemělo vysílat chybné signály, které pak představují skutečný problém pro EU. Nyní pan Christoforus na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Co se týče Turecka, to je právě test našich hodnot. Zda jsme schopni bránit naše principy a hodnoty. A toho můžeme dosáhnout, když donutíme Turecko dodržovat eh, naše rezoluce. Turecko nic takového nerespektuje a my musíme na to reagovat. A jak bychom měli reagovat, eh, jestliže Turecko porušuje všechny principy eh, na vlastním území, kdy porušuje exkluzivní ekonomickou zónu, ohrožuje jiné státy a tak dále. Jestliže oni neimplementují to, co slíbili, tak my musíme eh, zmrazit eh, přístupová jednání pro Turecko. Co eh, bych Eh, chtěli eh, Evropané zaplatit platit eh, Turecku jedině za předpokladu, že naše požadavky splní, ale oni nikdy nic nesplnili, neuznávají Kyperskou republiku, je nepřípustné, aby se stali součástí celní unie. I přes dobrou vůli našeho prezidenta Turecko prostě stále trvá na svém. Um Paní Rodriguez. Um, Turecko eh, sehrálo významnou roli v oblasti migrační krize, ale to neznamená, že eh, Evropa zůstane rukojmím my známe jejich politiku, 150 tisíc zatčených, 4 tisíce soudců propuštěných, eh, eh, uzavřená média a platformy, 114 tisíc webových stránek zablokovaných. A to jsou současně lidé, kteří na nás spolehají. Ta situace je opravdu špatná a z toho důvodu eh, tato unie by měla být díky diplomaci jaksi cestou existuje.